Rád bych informoval parlament, že podle pravidla 2.3.1 odstavec 4 nebyla žádná žádost o to, aby se hlasovalo o korigendu, které bylo oznámeno včera v 5 hodin odpoledne, proto je považováno za